Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020. Nejprve i zde hlasování k bloku 1, číslo 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tímto odpadá to ostatní. Jdeme na hlasování k návrhu komise v pozměněné podobě. Kdo pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, pozměňovací návrh 139, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato a eh, legislativní usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Zpráva kolegyně Matia, strategický program inovací. Eh, Blok číslo 1, číslo 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, dvojka tím pádem odpadá. A tedy návrh komise pozměněný, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Legislativní usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. E, zpráva Lamberts, Evropský inovační technologický institut. E, I zde blok 1 číslo, 8, 100, e, číslo 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Blok 2 odpadá. Návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Legislativní usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Zpráva Kreutzmann. Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky 2014 až 20. Blok 1 číslo 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Blok 2 odpadá. Návrh komise v pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Legislativní usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Zpráva eh, Dagrasa Carvalho, zvláštní program k provedení Horizontu 2020. Blok 1 číslo 71, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Eh, blok 2 odpadá. Návrh komise v pozměněné podobě, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Legislativní usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Zpráva kolegy Huang Noka. Evropská statistika. Blok 1 má číslo 43. Jmenovitě prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Blok 2, eh, je tam 42 návrhů výboru, které odpadají. Návrh komise, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Legislativní usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Zpráva. Eh, pardon, pan zpravodaj ještě požádal o slovo. Prosím, pane Ngoku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Parlament právě schválil mimořádně silné stanovisko k této věci. Doufáme, že Rada to vezme na vědomí, že komise se postaví konstruktivně k tomuto, protože bychom chtěli postupovat, postoupit co nejrychleji do druhého čtení. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Nyní se dostáváme ke zprávě Steinruck, program pro sociální změny a inovace. Nejprve blok 1, číslo 179, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá blok číslo dvě Návrh komise takto pozměněný pro, proti, zdrželi se přijat. Ale jmenovité hlasování o legislativním návrhu zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme ke zprávě HAUK, program pro životní prostředí a oblast klimatu LIFE. Pozměňovací návrh 85 jako blok číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá blok číslo 2 a všechny další pozměňovací návrhy. Kdo hlasuje pro návrh komise, jak je pozměň, tak jak je pozměněný, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Ještě zde máme návrh 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat legislativně návrh jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní se dostáváme ke zprávě Stolojan, akční program pro oblast daní. Také zde máme blok 1, 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blok číslo 2 tím je vyřízen. Návrh komise takto pozměněný. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Legislativní usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní se dostáváme ke zprávě Baltazare. Akční program pro oblast cel. Zda je blok 142. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Blok 2 je tím vyřízen. Návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. A teď ještě číslo 43. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. A legislativní usnesení jmenovité hlasování zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Na usnesení je přijato, dostáváme se ke zprávě BOL, spojišťovací a zajišťovací činnost, solventnost 2, text jako celý, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, strželi se, přijat. Návrh komise pozměněný, kdo je pro, proti, strželi se, přijat. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k návrhu usnesení týkající se aktuálního stavu rozvojového programu z Doha. Máme zde návrh zelených nejprve. Usnesení jako celé, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Nyní zde máme návrh eh, frakce GUE, usnesení jako takové, jako celé, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Potom zde máme návrh usnesení výboru pro zahraniční činnost, více pozměňovacích návrhů, všechny bude jmeno, všech bude jmenovité hlasování. Číslo 8, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A pozměňovací návrh 9 je zamítnut. Pozměňovací návrh 10, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ko- končím hlasování. Pozměňovací návrh 10 je zamítnut. Návrh 11, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 1. Omlouvám se, ano, 1. Kdo je pro? Proti? Strželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Návrh 13, bude jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 14, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A návrh 14 je zamítnut. Teď 15. Návrh 15. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh 15 je zamítnut. Teď tady máme návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem. Chce se někdo přihlásit o slovo k tomu? Kolega Salva Vitikain. A. Děkuji, pane předsedající Jakožto spoluzpravodaj bych rád předložil ústní pozměňovací návrh fifty aby se zrušil odkaz na netarifní bariéry, překážky, protože podle našeho názoru není správné je sem zařazovat. Tím bychom vlastně zachovali ten smysl pozměňovacího návrhu. Znamená to, že to vychází z těch jednání, která se vedla o dohodě a umožnilo by to zvýšit počet pokrytých výrobků a také počet výrobků, které patří do, toho, do této oblasti působnosti. Děkuji. Má k tomu někdo námitky? Není tomu tak, takže budeme hlasovat o návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Návrh 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 4. Chcete zkontrolovat? Dobře, tak zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže je přijat. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnut. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 17. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnout návrh 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A návrh 6 je zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnout. Usnesení, celý text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je, návrh usnesení je přijat. Nyní se dostáváme k návrhu týkajícímu se akčnímu plánu podnikání 2020 opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě. Máme zde různé pozměňovací návrhy, také dílčí vlastně číslo 9, původně text je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat, zamít, přijat. Odstavec 15, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Odstavec 17, původní text v, sedm, sedmi dílech, první částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Druhý, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. A třetí část pro, proti, zdrželi se přijat. A čtvrtá část pro, proti, zdrželi se A Pátá část pro, proti, zdrželi se A Šestá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Sedmá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 18, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 24, původní text ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Odstavec 25, původní text ve dvou částech. První. Taky. Pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 34 ve čtyřech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 43 ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. Celé usnesení, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato jdeme hlasovat o zprávě Eleni Kopa, provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Odstavec 7, původní text ve dvou částech, obě jmenovitě, prosím. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 9, číslo 1, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 22 ve dvou částech obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. E, odstavec 24 ve čtyřech částech. Pardon, omlouvá se pan předseda návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto a tedy ten původní text ve čtyřech částech. První část pro, proti, zdržel se. Přijato druhá část pro, proti, zdržel se. Přijato třetí část. Jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 26. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Přijato. Číslo 3. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je... Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 7. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 8 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasováním. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Jdeme na zprávu Michaela Gálera. Evropská technologická průmyslová základna obrany. Odstavec 4 původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 5 původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 7, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Odstavec 9, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 11, původní text ve dvou částech, obě jmenovitě. První část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 17 původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 20, původní text, dvě části. První část bude pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Odstavec 25 původní text jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 26 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování.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 Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 31 původní text ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 33 ve dvou částech eh, jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 34, původní text ve dvou částech, obě jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 36. Původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 37 ve dvou částech, obě jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 40 původní text ve dvou částech obě jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 44 dvě části, obě jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 46 ve dvou částech obě jmenovitě. První část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 47 původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 48 původní text ve dvou částech obě jmenovitě první část zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 49 původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 51 původní texty jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Odstavec 52 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování.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 Přijato. Jdeme teď k poslednímu hlasování dnešního dne, posílení sociálního rozměru HMU. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací tomu, pokud vytahujete vaši kartu, vytáhnete před koncem hlasování kartu, tak eh, neplatí hlasování. Bod 3, kdo je pro, proti, strželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 pro. Pozměňovací návrh 3 překontrolujeme tedy elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Pozměňova... Máte pravdu zamítnout čtyřmi hlasy. Pozměňovací návrh čtyři teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také překontrolujeme ho hned. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A tento pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 6, původní text jmenovitě. Omlouvám se. Odpada. Odstavec 7, pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní pozměňovací návrh 11, jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A pozměňovací návrh 11 je zamítnut. Pozměňovací návrh 12, jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A tento pozměňovací návrh je zamítnut. Původní text, odstavec 19, kdo je pro? Proti? Zdrž. Musíme to hned překontrolovat. Odstavec 19, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 13, tím pozměňovací návrh 13, mluvá se předseda jmenovitě. Hlas, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. A tím původní text odstavce 20. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Odstavec 21. Původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 24. Původní text jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je přijat. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tím odpadá původní text, odstavec 26, pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to překontrolovat. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování a tento pozměňovací návrh je přijat. Tím odpadá původní text. Pozměňovací návrh jedna: teď. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Tím odpadá i tady původní text a nyní usnesení jako celé jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Usnesení je přijalo, bla, přijato, blahopřeji všem zpravodajům, přeji vám dobrou chuť. Těm, kteří již cestujete, tak šťastný návrat domů. A nyní kolegyně Beres se chce vyjádřit, prosím. Děkuji, pane předsedo toto usnesení není určitě to, které bych chtěla, aby bylo schváleno, nicméně eh, představuje mandát, který tato plenárka dává našemu vyjednávacímu týmu a našemu týmu k tomu, aby na příští setkání, kde se jedná o uplatňování skutečně měnové a hospodářské unie, která bude obsahovat sociální dimenzi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegyni Beres, dámy a pánové. Já jsem se pokusil zkrátit hlasování, nyní vám budu vděčný, pokud tedy odcházíte a chcete se mezi vámi pobavit, tak abyste odešli co nejrychleji a v tichosti, abychom se mohli věnovat v klidu vysvětlování hlasování. Takže nyní ke zprávě Riera Madurel, kolega Leinen. Herr Kollege Leinen.